Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, vážení kolegové, teď eh, tedy přistoupíme k hlasování. Nejprve jde o strategie EU pro jadranský a jonský region. Jsou to tedy především ostrovy, Chce paní zpravodajka k tomu ještě něco podotknout? Prosím, paní Šujca. E, hvala vám lijepo. Myslím, da smo odradili dobar posao, da je ovo jedan vrlo važan report. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že toto je dobrý kus práce, je to výborná zpráva. Jde o Jadranský a Jonský region. Tam jsou miliony obyvatel v osmi zemích, čtyři z nich jsou členské státy. ale zbývající státy jsou země, které chtějí přistoupit k Evropské unii. A proto je velice důležité, aby uplatňovali tato pravidla. Já jsem také zpravodajkou za výbor Envy. Zítra budeme hlasovat ve výboru Envy a doufám, že toto bude dobrý příspěvek k té celkové zprávě. Chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli. Děkuji. Děkuji vám. Jdeme tedy hlasovat. Eh, na číslo jedna, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo dvě, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. tři, jde pro, proti, zdrželi se přijato. čtyři, jde pro, proti, ověříme. Končím hlasování. 30 pro, 31 proti. Takže jasnou většinou zamítnuto. Pět, pro. Proti, drželi se přijato. Šest, ne pro. Proti, drželi se zamítnuto. Sedm, ne pro. Proti, drželi se zamítnuto. Kompromis jedna, kde pro. Proti, drželi se přijato. E, číslo 15, kde pro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 Končím hlasování. Zpráva byla přijata 52 hlasy proti 9, jeden se zdržel. Já blahopřeji paní zpravodajce. a také za to, že ovládla umění vyjednat kompromisy a ulehčit nám tím práci při hlasování, takže vám za to mnohokrát děkuji. A nyní jsme u bodu 5 současná politická situace v Afghánistánu. Paní eh, zpravodajko, chcete k tomu na úvod něco uvést? Já jsem, eh, už nechci nic eh, dodat k té proběhlé diskusi, ale ráda dám ještě příležitosti novým zpravodajům, pokud eh, budou chtít nějaké poznámky k tomu vyjádřit. Takže chce někdo se stínovým zpravodajům něco uvést? Pan Austrovičius. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, ano. Byl to dlouhý a bolestný proces. Celá řada návrhů nevyhovovala našim zájmům a našim postojům. Když se podívám na celý ten seznam, některé z nich jsou rozhodující. Prosím, abychom hlasovali jednorázově místo mnohokrát, protože to by bylo mnohem snadnější a rychlejší. Mr. Preda. Pan Preda. My podporujeme tuto žádost našeho kolega Austrovičuse. Já už jsem říkal, že podporujeme žádost kolegy. das rechtlich geht das, dass wir ein Block Vote und All Amendments haben. Právně by šlo, aby to šlo odhlasovat jako blokový, eh, blokově tyto pozměňovací návrhy. O tom se to ale musíme rozhodnout. Paní Lezing, já bych eh, se eh, byla proti tomu. Myslím, že je to nedemokratický způsob rozhodování. Byla bych ráda, kdyby se hlasovala jednotlivě o pozměňovacích návrzích. Mir Anträge von verschiedenen Fraktionen hier Blockwort durchzuführen. Takže máme tady návrh několika eh, politických skupin, aby se hlasovalo blokově. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je většina. Kdo je pro eh, to, aby se hlasovalo o těch pozměňovacích návrhech, které byly přiloženy do proti? Kdo se zdržel? Tím jsou eh, tyto pozměňovací návrhy zamítnuty. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování o této zprávě. Můžete hlasovat elektronicky, prosím. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Dva hlasy pro 43, proti 17 se drželo, takže zpráva byla zamítnuta. Das war's, ne? Wir kommen damit zum äh, Budget. A teď se dostáváme k rozpočtu na rok 2016. A já bych chtěl dát slovo našemu zpravodovi panu Predovi. Mr. Preda, you have the floor. Pan Preda má slovo. No. General Budget of the European Union for the financial year 2016 souhrný rozpočet Evropské unie na rok 2016. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslel, že jsme ještě u předchozího bodu. Všichni, kdo teď eh, hovoří, tak eh, ať prosím odejdou, anebo se věnujte rozpočtu. Děkuji, já se mluvám, já jsem myslel, že jsme u předchozího bodu. K rozpočtu to mohu říct velmi stručně. protože myslím, že je to už všechno velmi jasně popsáno v návrhu stanoviska, které jste dostali včera. Samozřejmě si rád vyslechnu vaše názory a zajímalo by mě, co považujete za důležité. Abych byl co nejstručnější, tak vám navrhuji za prvé. Vzhledem k tomu, že jste ten návrh dostali včera, Řeknu to ještě jednou. A zaprvé chci navrhnout, abychom podpořili návrh rozpočtu komise a abychom se postavili proti rozpočtovým škrtům, které jsou navrhovány v postoji rady a které eh, se týkají zahraniční politiky Unie. A v důsledku toho bych chtěl navrhnout rozpočtové pozměňovací návrhy na to, aby se vrátily ty předchozí částky, abychom tam eh, zachovali ty částky, které navrhuje komise. Za druhé, bych vám chtěl jasně dát najevo, že jsou určité priority našeho výboru. To dělám ve svém stanovisku a to chci také udělat eh, prostřednictvím těch rozpočtech podňacích návrhů. Eh, těmi prioritami jsou podle mě následující body. Politika sousedství eh, se zeměmi na východ a na jih od EU, vzhledem ke všem těm problémům, které se tady vyskytují, to se vyžaduje naši podporu. A musí se to podpořit finančně. Dále, politika na ochranu lidských práv a demokracie, tady jde o hodnoty, které jsou v jádru evropské integrace a dále bych chtěl jasně vyjádřit náš závazek spolupracovat s kandidátskými státy na přistoupení do Evropské unie. To si také potřebuje naše podporu. A na závěr Jde o mírový proces na Blízkém východě. Chceme podpořit eh, palestinskou samozprávu a UNRU, které potřebují veškerou naši pomoc. To jsou tedy hlavní body a samozřejmě ještě k tomu e, přijdou ty e, eh, poznávací návrhy, které budou chtít vrátit ty částky, které tam byly předtím. E, Lhůta pro pozměňovací návrhy 23. července 18 hodin. Thank you, Mr. President. I would like to thank the rep- Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji, že vzal v potaz všechny ty připomínky, které předložila naše skupina SND v průběhu a mandát a jednání. Myslím si, že je třeba vzít v potaz a opravdu citlivou situaci zemí v našem sousedství a také eh, naplánované prioritní aktivity, které jsou vyžadovány. Situace ve Středomoří to zdůrazňuje potřebu ještě navýšit eh, naše položky závazků v rámci politiky sousedství, abychom podpořili zejména Sýrii, Libii a Ukrajinu ještě chceme zdůraznit, že eh, stála a navýšená eh, podpora mírového procesu palestinské samozprávě a také UNRE je opravdu zapotřebí. Skupina SND eh, by chtěla vyjádřit určité obavy, co se týče posledního odstavce stanoviska, konkrétně odstavec číslo 5, kde se žádá o rozpočtovou položku pro zástupce Evropské unie aby byla přesunuta z rozpočtu pro CFSP na další rozpočtovou položku a zajistila se tak integrace Evropské služby pro vnější činnost. Myslíme si, že je zásadní, aby se zachovala rozpočtová položka pro zvláštní vyslance evropské politiky v rámci rozpočtu pro CFDP a nešlo to z položky pro vnější e, službu. Myslíme, že to je třeba ještě propracovat. Navíc vysoká představitelka paní Mogherini žádá o studii proveditelnosti, nicméně výsledky ještě nemáme e, k dispozici a proto je lepší postupovat i nadále za stále rozpočtové struktury. Děkuji. Já ich bedanke mich bei Herrn Preda für die... Já chci poděkovat panu Predovi za jeho zprávu. My eh, můžeme s ním souhlasit eh, a přeložíme pozměňovací návrh k navýšení rozpočtových eh, položek. se týče bodu dvě, z politiky sousedství tam jsem skeptičtější. A jdeme také o dohody o volném obchodu a zlepšení investičního klimatu pro podniky a sociální zlepšení a univerzální zdravotní péči. Tomu všemu přeložíme poznací návrhy. Yeah, thank you very much. I guess it's... Děkuji. Myslím si, že poměrně zřejmé to, k čemu dochází v našem nejbližším sousedství na východě a na jihu, že to by mělo být prioritou i pro rozpočet pro nadcházející roky. A za skupinu ALDE jasně podporujeme tento přístup, tedy udělování zdrojů, které mají podpořit pozitivní vývoj v našem nejbližším sousedství a že tyto by měly být zaručeny. A pak také otázka ochrany lidských práv a lidských práv jako takových, že to by tomu bychom měli věnovat naši velkou pozornost. Děkuji. Herr Preda. Děkuji, pan Preda. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili. Jak už jsem říkal na úvod, eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy 23. července. A také bychom se měli sejít s panem Fernandešem. Ještě eh, dnes, abychom probrali stanoviska různých výborů. A myslím, že na 31. je už naplánováno hlasování, se nepletu, pane předsedo. Eh, brání se někdo tomu? Není tomu tak? Tak to tak uděláme. Vážení kolegové, postoupili jsme, probrali jsme to všechno velmi rychle. Delegace z Ukrajiny přijde teprve v 11. Můžeme teď probrat Irán. A možná, že počkáme na potvrzení ještě paní Morgeriny. Takže to uděláme až odpoledne. A nebo je někdo toho názoru, že bychom to měli udělat teď. Nebo si uděláme přestávku na kávu. Takže prosím, eh, udělám si eh, přestávku na kávu, ale byl bych rád. Kdybyste eh, zajistili trochu větší účast, jinak je to trochu trapné, až přijde delegace z Ukrajiny. Já vám samozřejmě děkuji, že jste tady, ale ještě před chvíli tady při hlasování bylo 60 lidí, když jsou všichni pryč a mnozí už jsou možná i na dovolené. A proto bych navrhoval, abychom v budoucnosti už eh, neměli ten týden po plenárním zasedání července, protože je to trochu eh, komplikované. Já jsem měl návku eh, přeložit zprávu a byl jsem tam za naši politickou skupu jediný a myslím, že to tak bylo na celé řadě dalších zasedání. Takže bychom měli navrhnout, aby plenární zasedání končilo, aby se to tady přehodilo, aby ten výborový týden byl před tím plenárním zasedáním. potom by ta asi byla smysluplnější. Toto je trochu jako... Eh, toto se obtížně vysvětluje manželkám, že ještě jednou se se musí jet. A přitom tady o nic moc nejde. To je realita života. Takže vám děkuji a v 11 hodin budeme pokračovat.

Děkuji.

Bravo, svaki nam neko ime. ono jučer, a juče nije mogo, nije

Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Prosím, eh, usaďte se, vážení kolegové. Wir sollten anfangen. Měli bychom eh, začít. Děkuji, že jste eh, znovu přišli po přestávce. Dnes tady vítáme část velké delegace z Ukrajiny. Máme tady řadu náměstků ministrů a vedoucím delegace paní Natalia Kniduk, která je um, náměstkyní um, úřadu vlády a má na starosti evropskou integraci na úřadu vlády. Ta uvede celou ehm, debatu a já bych potom rád dal slovo paní Kalas, protože vím, že bude muset eh, relativně rychle odejít 11.30, takže jí chci také dát příležitost, aby mohla vystoupit jako místo předsedkyně parlamentní eh, delegace pro vztahy s Ukrajinou. A nyní tady má slovo paní eh, náměstkyně Nidžuka. It's an honor for me on behalf of the Ukrainian delegation. Pane předsedo, za ukrajinskou delegaci chci vyjádřit, eh, že mi velkou poctou být zde v těchto chvílích, které jsou tak složité pro Ukrajinu. My se nyní snažíme mít nejen dobré vztahy s Evropskou unii a členskými zeměmi, ale provádět také hloubkové ekonomické reformy a reformy také veřejného života. Asi víte, že v těchto dnech došlo k významným událostem, protože jsme uh, zahájili jednání s asociačního výboru, snažíme se implementovat a koordinovat asociační dohodu a asociační agendu, připravit eh, tento eh, jedinečný dokument, který byl podepsán před rokem s Evropskou unii. Ten proces komplexních a strukturálních reform je eh, velkou prioritou naší vlády a věnujeme se tomuto procesu přes veškeré ty změny a velké výzvy, kterým čelíme. Jsme opravdu velice vděční všem našim kolegům a zejména kolegům z Evropského parlamentu za neustálou podporu na této naší cestě, kterou jsme zvolili, kterou si zvolil ukrajinský eh, lid na Euromajdanu již před rokem a půl. A ta práce, která začala eh, minulý týden, a eh, včera zasedal ten asociační výbor a zahájil tu práci na třetím nástroji. Také jsme se věnovali, proběhlo zasedání asociační rady na téma migrace. Máme tu také parlamentní výbor, který se tomu věnuje, abychom tedy si ujasnili, jaké povinnosti vyplývají z této dohody o přidružení pro naší zemi. Dále bychom chtěli ještě jednou ujistit, že i tedy ty požadavky, jaké tu panují z vaší strany na provádění našich reform, to, ten ratifikační proces apelujeme, aby proběhl rychle ze všech stran ze všech členských států Evropské unie. Tady se hovoří o té části eh, DCFTA, aby byla plně funkční a byla zahájena k 1. lednu 2016. V podstatě všichni občané Ukrajiny eh, to vnímají tak, že tato komplexní a hloubková dohoda je tím nejmocnějším nástrojem, který tedy, eh, kterým zaručují Evropská unie, členské státy, ekonomický rozvoj Ukrajině a že tímto umožňují Ukrajině eh, a ukrajinským výrobkům přístup na interní trh Evropské unie a je to tedy velká výhoda i pro naše producenty. Přejeme si tedy, aby toto vstoupilo v platnost od 1. ledna 2016. Také si přejeme, abyste nás podpořili v tom procesu vízové liberalizace. Ukrajinský parlament zintenzivnil veškeré aktivity, co se týče zavedení uh, těch eh, požadavků obsažených ve zprávě týkající se vízové liberalizace. Tady zase spoléháme na vaši podporu, co se týče prosazování tohoto nástroje a toho, aby byl přijatelný pro občany Ukrajiny. Tedy, tady tím hlavním eh, dopadem by mělo být to, že Ukrajina provede opravdu strukturální reformy a, a celý proces bude v konečném důsledku pozitivní pro ukrajinské občany. Jsme tedy vděční Evropské unii, že jsme měli příležitost také podepsat eh, dohodu o, eh, v letecké oblasti. To je zase další takový viditelný úspěch v těch našich bilaterálních vztazích. Také si ceníme podpory Evropského parlamentu ve věci podpory svrchovanosti Ukrajiny a v té podpoře na cestě e, směrem k Evropě v, e, v celé té situaci, která se rozvíjela, rozvíjela ohledně anexace Krymu. E, vím, že tu má neformální skupinu, která podporuje Ukrajinu formálně i neformálně v těch eh, významných eh, a složitých dobách pro Ukrajinu. Ta neformální skupina bude zřejmě brzy i formální. A myslím, že eh, budeme takto opravdu efektivně moci hovořit, provádět dialog E, nejen s tímto vaším parlamentem, ale s členy všech e, národních parlamentů, které jsou tu zastoupeny. Takže se těšíme na další spolupráci s Evropským parlamentem a vítáme tento nový projekt, který je evropský projekt začíná implementovat společně tedy s ukrajinským parlamentem, tedy vzájemnou spolupráci mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Naše vláda je opravdu zavázána provádět intenzivní strukturální reformy a mne velice těší, že eh, dnes tu nejsem sama. Máme tu eh, v rámci nové vlády také E, skupinu členů, kteří jsou zodpovědní právě za tu integraci, evropskou integraci. Mám e, celou řadu těchto zástupců dnes tu se mnou. A ty evropské reformy nebo reformy směrem k cestě do Evropské unie jsou naprosto zásadní. Je třeba, abychom zapracovali na té uh, domácí sféře a já ještě jednou tady děkuji vám všem, že tu dnes můžeme být zde mezi vámi. Děkuji vám. Paní Kalas. Um, thank you. And, uh... Děkuji. A přeji všem dobrý den. Jako místo předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro vztahy mezi Ukrajinou a EU jsem velice ráda, že vás můžeme přivítat v Evropském parlamentu a doufám, že první schůzka výboru pro přidružení Ukrajiny k Evropské unii položí základ pro dobrou spolupráci. Příležitosti k setkání a výměně názorů jsou naprosto zásadní pro naši spolupráci. Musíme navzájem pochopit své potřeby a také překonat potíže a jen na základě spolupráce můžeme zajistit, že provádění dohody o přidružení bude pokračovat dál. V nedávné době se objevily obavy, že pokrok, které už bylo dosaženo v reformách, bude možná zvrácen. A tady mluvím o legislativních návrzích v parlamentu, jejíž záměrem je zvrátit některé z reform, Chápu, že postavení vlády stejně jako vrchovné rady je obtížné. Nedávno, na začátku července, jsme byli ve vrchovní radě s předsedou Evropského parlamentu Martinem Šulcem. A také jsme viděli celý ten proces. Mluvili jsme o některých z těch problematických předpisů. Takže já chápu, že ty reformy mohou být velice bolestné v krátkodobém horizontu, Špatně se to lidem vysvětluje, ale musíme mít na dlouhodobé cíle. Tyto reformy jsou tedy zásadní pro návrat Ukrajiny k růstu a ke konkurenceschopné ekonomice. EU a Ukrajina musí ještě více spolupracovat, aby se zajistilo, že reformy se uskuteční a uskuteční se účinně. A také, že veřejnost pochopí, co je důvodem pro tyto reformy a jaký by to mohlo mít do budoucna výsledek. A z naší strany je také důležité, abychom ukázali, že Evropská unie pozitivně rozlišuje nebo vede k tomu, nebo spolupráce vede k tomu, že to má pozitivní důsledky. Eh, řada zemí prochází podobnými reformami a my jsme z těch reform získali velké zkušenosti. Takže já myslím, že tato spolupráce je příležitost pro výměnu zkušeností ku prospěchu Ukrajiny. Já se těším na vystoupení jednotlivých členů ukrajinské delegace a těším se také na spolupráci. Děkuji. Yes, thank you very much and, uh... Ano, mnohokrát děkuji a řále vás všechny vítám. Především vás mohu ujistit o tom, a nejenom za skupinu ELS, ale za většinu politických skupin, které jsou tu zastoupeny, že budeme i nadále podporovat obecný přístup Evropské unie vůči Ukrajině, ale také naše reakce na ruskou agresi a prodloužení sankcí do ledna je, myslím, toho důkazem. pokud jde o tento aspekt. I nadále je důležité, abychom jako Unie zůstali jednotní a postavili se proti tomuto ruskému útoku. Pokud jde o program, o tu agendu přidružení a e, veškeré vaše úsilí, z politického hlediska to mohu rozhodně podpořit. A Myslím, že bychom měli mít také přesný termín pro uvolnění vízového styku pro vaše občany. Emocionálně, politicky, technicky je to ten nejlepší způsob, jak prokázat naši podporu, aby si toho byl jenom každý občan. Mám otázku na konkrétní závazky, o které nám jde. Já jsem byl náhodou před čtyřmi měsíci u toho, když jsme zahajovali naši misi Evropské unie na pomoc Ukrajině v Kijevě, zvlášť v některých oblastech, například pokud jde o předpisy o generálním prokurátorovi a všechno, co se týká vnitřní bezpečnosti. Můžete mi říct, co se stalo v těch posledních čtyřech měsících, jaká opatření už byla přijata a jak předběžně hodnotíte náš příspěvek a naši podporu kde bychom toho mohli udělat víc, kde bychom to mohli dělat jinak. Jak tuto pomoc, tuto pomocnou misi hodnotíte? Děkuji. Grazie, presidente. Un saluto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já bych také mým jménem chtěl přivítat naše hosty. Myslím si, že můžeme potvrdit naše angažovanost v této spolupráci, co se týče asociační dohody, zejména tedy v těch důležitých čas, částech, jakými je prostor volného obchodu, vzhledem tedy k obchodním omezením, celním překážkám a tak dále. Když potvrzujeme tuto naši angažovanost a spolupráci s Ukrajinou, tak musíme ale také říci a poukázat na to, že ta možnost implementovat asociační dohodu, ať v té části obecné politiky, anebo v těch specifických kapitolách, že ta tedy bude možná pouze tehdy, když země provede hloubkový proces reform. Jedná se o velice důležité reformy, A samozřejmě velká část populace může strádat, nicméně je e, zapotřebí provést, projít touto cestou reform. A tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. Ten proces reform bude užitečný i pro plnou implementaci Minské dohody. My jsme od Ruska žádali plnění této dohody i v souvislosti s Krymem a podle našeho názoru se bude implementovat vždy o to více, když už bude Ukrajina na té cestě reform. To znamená, naším poselstvím je ano, plně spolupracovat a podporovat vás z naší strany, ale velice silně apelujeme, abyste do maximální možné míry provedli ty reformy v vaší zemi. Uh, Děkuji naše, skupina, skupina konzervativců, třetí největší skupina, samozřejmě hodně podporuje vaši zemi Ukrajinu. A já osobně sleduji Ukrajinu od roku 2002, kdy jsem poprvé četl článek ve Wall Street Journal, kde se psalo, že Ukrajina má vyhlídky na členství EU. Tehdy to vypadalo velmi excentricky, to musím říct. Když se teď rozhlížím, eh, je tady pan předseda Brok, eh, pan Šaruš Volský, my jsme byli při oranžové revoluci, a také nás vyznamenala vaše vláda za naše služby ukrajinské diplomaci. A já myslím, že Putin se hodně přepočítal. Když vpadl na vaše území a připojil ho, zatím se mu naštěstí podařilo okupovat jenom 5% vašeho území a věnoval hodně vojenských a ekonomických zdrojů, aby to udržel a to zjemně poškozuje jeho ekonomiku v době, kdy jsou ceny ropy nízké. A samozřejmě naše skupina podporuje právo vaší vlády ozbrojit se vražednými zbraněmi, abyste mohli bránit své území. A rozhodně jsme podpořili veškeré sektorové sankce EU vůči Rusku. A kdyby byl Putin dost hloupý, na to, aby se pokusil postoupit na další území, jako je třeba Mariupol. Rozhodně bychom byli proto, aby se ty sankce všemožně navýšily. Naše skupina vždy podporovala dohodu o přidružení, asociační dohodu, dohodu o volném obchodu a samozřejmě chceme usilovat o vízovou liberalizaci. Další zajímavá věc, kterou jsem se dozvěděla včera v podvýboru pro obranu, bylo to, že přestože probíhá vlastně válka ve východních regionech vaší země, vy se stejně chystáte vyslat vojenské školitele na podporu mírové mise v Afghánistánu. A to je velice odvážné, vzhledem k tomu, že své vojenské zdroje potřebujete doma. Ale na závěr bych chtěl říct, že jsme velkými příteli Ukrajiny a vždycky říkám ukrajinským protižkům sláva Ukrajině. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie w parlamencie. Děkuji vám. Witajcie tady w Europejskim parlamentu. Před nedávnou dobou jsme přijali zprávu o Černomorské oblasti, kde hovoříme o také hrozbě národní svrchovanosti Ukrajiny. Je to hrozba, kterou eh, musíme společně vyřešit. My vnímáme bezpečnost Ukrajiny jako součást naší vlastní bezpečnosti. Zejména jde o bezpečnost eh, také střední a východní Evropy. Chtěl bych vás vyzvat, abyste hovořili o tom, co vy potřebujete od Evropy. Evropa je postavena na solidaritě a soudržnosti. Určitě jste už slyšeli o komunitárním právu a Ukrajina bude muset eh, část toho přijmout eh, v tom procesu přibližování se Evropské unie, ale také bychom rádi slyšeli od vás, eh, co od nás očekáváte. Jste velkým státem, ten šestý největší stát v Evropě a všechny státy samozřejmě mohou formulovat svá očekávání. Byla tady jedna promarněná příležitost a to, že nedošlo k vytvoření mírové mise na Ukrajině. Měli bychom se tedy více zabývat těmi eh, možnostmi, které mezinárodní společenství má při vyjednávání míru. Tady na Ukrajině se rozhoduje o budoucnosti míru. A chtěl bych také obrátit na své kolegy. Boj proti korupci je klíčový. Asi budouc, demokracie nemá eh, budoucnost, pokud se nepodaří zreformovat veřejnou zprávu a veřejnost eh, nebude přesvědčena o právním státu, pokud rozhodnutí vlády nebo řízeny zájmy lidu. To by bylo nebezpečné. A je tady ještě druhá stránka mince a sice eh, jsou to zkušenosti dalších států ve střední a východní Evropě, které museli provést reformy a to bylo možné pouze pokud lidé věřili tomu, že tyto reformy jsou v jejich zájmu a že se neprovádí nějaká abstraktní, abstraktní ideologie, ale že jsou to, že to praktické řešení praktických problémů. Ano, komunismus eh, se někdy překonává těžko, my to známe z vlastní zkušenosti, kolikrát je to velmi náročné takové reformy provést a my samozřejmě chceme udělat všechno pro to, abychom vám v tomto procesu pomohli a chceme eh, vás eh, pozbudit pro to, abyste tyto reformy dělali hlavně v zájmu občanů. Thank you, Chair. Indeed, Děkuji. Já tady chci přivítat zástupce Ukrajiny, není to poprvé, kdy se setkáváme, pokaždé je to velkým potěšením. Máme vždycky velmi otevřenou a upřímnou výměnu názoru. Také pozoruhodné, že v eh, té delegaci je řada mladých lidí. Vypadá to, že mladší generace přejímá zodpovědnost za budoucnost své země. A to je pro nás pozitivní signál že jsou to lidé, kteří jsou ochotni sloužit své zemi a usilují o změny. Reformy, které se musí provést, jsou obrovské. Je to pravděpodobně cena za to, že eh, v posledních dvou desetiletích neproběhla žádná transformace a že se reformy spíše odkládaly nebo se o nich mluvilo spíše, než aby se praxi opravdu zaváděly. Ukrajina čelí obrovským omezením, je ve válce, 20% rozpočtu jde právě na vojenskou reakci, na eh, tu agresi na východě a na jihu ukrajinského území a určitě to není jednoduché a souběžně s tím byste měli provádět zásadní reformy. Myslím, že jste velmi dobrým příkladem pro některé členské státy Evropské unie, které někdy nechtějí přijmout ta důležitá rozhodnutí a provést je. A my se tady těšíme na první výsledky těchto reform. Myslím, že Rusko nemá jinou možnost. E, protože i nereformované Rusko bude hrozbou samo pro sebe. No. Jednou e, budou muset podobné věci provést i v Rusku. E, a vy jste tedy příkladem, a já svůj doufám, pro eh, budoucnost v Rusku. Mám ještě eh, otázku. Já jsem si eh, teď všiml jedno rozhovoru premiéra Jaceňuka před jeho návštěvou Spojených států, říkal, že vláda posílá hodně návrhů zákonu vrchovné radě, ale ta hm, to projednává velmi pomalu. Mohli byste mi říci něco o spolupráci mezi výkonou a zákonodárnou mocí na Ukrajině? Jak je to zorganizováno? Jakým způsobem to probíhá? A jestli se daří zákony přijímat? Je evidentní, že eh, Brusel eh, mobilizoval Hodně prostředků. Máme tady také vedoucího té koordinační skupiny, který eh, různé druhy pomoci má na starosti, ale jak eh, hodnotíte efektivnost naší pomoci, kde to můžeme zlepšit, eh, nebo kde to můžeme udělat více, abychom dosáhli našeho společného cíle, tedy evropské reformy a prosperita na Ukrajině. Děkuji vám. Já jsem eh, byl před dvěma týdny v Kijevě a musím říci následující. Zaznamenal jsem velký pokrok v porovnání s dobou před rokem. Velký rozdíl eh, u těch politiků, se kterými jsem se setkal. Například jsem se všiml toho, že politici na sebe berou velké závazky a že teď se změnil celý ten politický kontext, protože řada politiků eh, veřejně přislíbila provádění reform. A myslím, že dohoda o přidružení je sama o sobě velkým pokrokem. Nechci teď tady eh, hovořit čistě ze zdvořilosti. Myslím, že se podařilo formulovat řadu cílů, a to společně na základě hodnot. A já doufám, že po podpisu té dohody už nebude probíhat ta diskuse, jestli je dobré mít více nebo méně Evropy, ale že začne praktické provádění těchto změn. Já bych se chtěl zmínit o formálním aspektu parlamentní spolupráce, ten také získá nový, formálnější a oficiálnější rámec, a který bychom se měli naučit využívat co nejvíce. Jsou tady některé věci, které minimálně v této době upravit nelze, protože nejsou úplně v souladu s našimi zájmy nebo úmysly. Určitě všichni asi víte, o čem hovořím. Na druhou stranu jsou tady oblasti, ve kterých pokrok je eh, možný. Chtěl bych ještě jednou zopakovat. Například je eh, důležité mít dobrou vládu. Evropská unie může pomoci Ukrajině. A to politicky a obsahově. Dobrá zpráva Ukrajiny je důležitá i pro ostatní nebo zbytek regionu. nám jde hodně o to, aby se dařilo eh, zlepšovat zprávu eh, a aby také Ukrajina měla udržitelný hospodářský model. Je tady hodně lidí, kteří to požadují a podle mě se to promítá i do ukrajinské politiky v poslední době. Byl bych nicméně rád, kdyby se zlepšila politická stabilita na Ukrajině, což bude muset být upraveno také ústavně a právně. Já se v každém případě těším na budoucí spolupráce a přeji vám hodně úspěchů. Děkuji. Pan Liberacký má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vřele vítám naše ukrajinské pozvané hosty mezi námi. A mám následující dotaz. Jaké máte hospodářské finanční výhledy země do konce tohoto roku? My víme, jaká je vojenská, politická situace a i z toho, co jsme si právě vyslechli, tento druh procesu, to je dlouhodobý legislativní proces a ono to všechno může způsobit určité narušení či takové sociální nespokoje. Takže jak přijímá společnost všechny tyto záměry eh, reformovat a jak pomoci vládě, aby se reformy snadněji prováděly a aby se jich dosáhlo. Já bych chtěl vědět, jaké potřeby, opravdové potřeby máte, abychom mohli reagovat předem a ne až následně, abychom předešli eventuální krizi. Bylo by to určitě vhodné, aby k žádné následné krizi vůbec nedoslo a myslím si, že i proto slouží toto naše spojenectví. Yeah, thank you very much and also welcome to our Děkuji. Také já chci přivítat naše ukrajinské kolegy v Evropském parlamentu. V první řadě chci říci, že všichni víme, že ta výjimečná situace na Ukrajině pokračuje díky válce ve východní části země. Nicméně zároveň jak my eh, v Evropské unii můžeme tedy i činit více, co se týče pomoci Ukrajině v první řadě prostřednictvím plné ratifikace té dohody o volném obchodu DCFTA. Prozatím tedy víme, že ne všechny členské státy ani a ještě nepodepsali tu uh, asociační dohody na zasedání uh, zemí východního partnerství v Rize, takže v prvním důležitým krokem by byla rychlá ratifikace. Za druhé otázka vízové liberalizace. Opět i tady je možné, že tedy rozhodnutí padne před koncem tohoto roku. Ono samozřejmě to není jenom technická záležitost, ale také politická, takže i zde doufám, že EU dosáhne konsenzu, aby mohla zajistit ukrajinským občanům cestovat do EU bez víz. A pak oblast podnikání a hospodářství. Vím, že asi ukrajinská vláda nemá nějaký plán uh, zahájit masivní privatizační proces, ale tady je opravdu zásadní, abychom podpořili velké evropské podniky, aby se zúčastnili toho budoucího privatizačního procesu, protože se nejedná jenom o finanční prostředky, ale také o předávání know-how a té pracovní, řekněme, kultury. A opravdu, pokud chcete bojovat na Ukrajině proti korupci, tak je důležité převzít i tu novou pracovní kulturu a ten přínos těch západních společností může být přínosný. Proto si myslím, že by bylo důležité umožnit západním společnostem, aby se zúčastnili toho procesu a tímto bych chtěl také pozbudit i samotné evropské společnosti, aby se toho procesu zúčastnili. A pak, co se týče finanční podpory a pomoci v průběhu samitu východního partnerství 1,8 eh, miliard eur byla přidělena na podporu Ukrajiny Nicméně jasné, že ta daná potřeba je mnohem větší. To minimum bylo mezi někými 25 až 30 a miliardami, ale samozřejmě země potřebuje mnohem více, pokud opravdu chce být úspěšná, co se týče provádění reform, boj proti korupci a tak dále. No a samozřejmě Ukrajina je ta země, která by to měla provést a implementovat. A samozřejmě tu celá řada ještě nešvaru, to podnikatelské prostředí je velice chabé, nestále panuje korupce a my si opravdu všichni přejeme, aby Ukrajina byla takovou tou běžnou, normální evropskou zemí a proto i samotná Ukrajina musí učinit maximum, aby toho dosáhla a musí se v první řadě ale maximálně pokusit zastavit tu válku na Ukrajině, ale proto je také vyřešit, zapotřebí vyřešit otázku nelegální anexace Krymu. Děkuji. Volský. Sarius Volsky. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás. Ale já myslím, že přišel čas přestat eh, mluvit obecně. Přidružená země jako Ukrajina patří k EU. Měli bychom mluvit o konkrétních věcech, třeba o transpozici aky komunitár a o pracovním plánu. My jako výbor pro zahraniční věci brzy budeme dohloubky posuzovat váš pokrok budeme přijímat zprávy o pokroku, budeme se tím zabývat podrobně. Takže, jak jsem říkal, já myslím, že tady ty zdvořilostní projevy už musíme uzavřít. V lednu a také předtím Evropský parlament přijal usnesení o Ukrajině, které bylo zasláno ukrajinské vládě. Radě, všem institucím, ale také ukrajinské vládě. Nedostali jsme žádnou reakci. Byly tam konkrétní návrhy, jak organizovat koordinaci záležitostí EU ve vládě, jakou strukturu by měly být vlád, návrhy, jak, jaký úřad byste měli mít, s tím, že by tam měla být také koordinace pomoci a na této struktuře bude záviset kapacita realizovat proces přidružení. A já si myslím, že přidružená země jako Ukrajina by měla reagovat na dokumenty, které jí posílá Evropský parlament. A já se tady ptám, jak vypadá ta koordinační struktura a koordinace evropské pomoci. Nad rámec té samozřejmě vítané skupiny ministrů a náměstku ministrů z Ukrajiny. Za druhé. Jak to funguje mezi vládou a prezidentskou kanceláří? Z Bruselu nám není úplně jasné, jaký je vztah mezi vládou, kabinetem, ministry a úřadem prezidenta, pokud je o evropské záležitosti. A jaký je vztah mezi místo předsedou ukrajinské vlády, protože tam dochází ke změně a vaší strukturou Natálie. A za třetí. Podívejte se, jak pracujeme s dalšími přidruženými zeměmi, jak to probíhá v praxi. Jak ty reagují na ten proces monitorování, který bude provádět ASET? A možná příště, protože se budeme muset setkávat mnohem častěji, a to říkám jako stálý zpravodaj pro Ukrajinu, promluvme si o tom, jakým způsobem budeme pracovat. Ať si tady nevyměňujeme jenom stvořilostní fráze a obecné věci. Mimochodem to patří na jinou úroveň, na úroveň hlav vlád a států. Ale tady potřebujeme zajít do podrobností, do konkrétních věcí, věnovat se práci, transpozici našich předpisů do vašeho právního systému, potom se musíme věnovat zdrojům a podobně. A musíme se také samozřejmě podívat na osvědčené postupy. A také, a to je nabídka, já myslím, že pokud jste nespokojení a máte právo být nespokojení s prací Evropské komise, možná jste příliš dvořili, abyste to řekli, ale my známe nedostatky toho, co děláme my. My v parlamentu sledujeme to, co děláte vy, z hlediska realizace dohody o přidružení, ale také, co dělá Evropská komise. Máme tu známou zvláštní pracovní skupinu pro Ukrajinu a tak dále. Protože obecná prohlášení komise jsou někdy příliš na realitě. A my jsme tady od toho, abychom sledovali obě strany. Abychom to dovedli k úspěšnému konci. Takže neváhejte a dajte nám podrobně vědět. Můžeme si sjednat schůzku se zavřenými dveřmi se zástupci komise bez účasti veřejnosti, protože si nemůžeme dovolit selhat. Přidružení Ukrajiny musí být úspěchem, musí to být velkým a rychlým úspěchem, takže dejme se do práce. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení ukrajinští přátelé, já vás vítám. A nyní dvě otázky. Za prvé, jak hodnotíte implementaci Minské dohody s tím, že alespoň u některých věcí, jako jsou bezpilotní letouny, té si chybí zdroje a aktiva, prostředky. Co by se mělo udělat, abychom splnili své společné cíle. A za druhé, co by, co by podle vás měla EU udělat pro Krym, když eh, Krym nespadá pod první nebo druhou minskou dohodu a víme, že podle mezinárodního práva je Krym součástí ukrajinského území a Evropa by to měla při každé příležitosti tomu zdůrazňovat. A ještě jednou říkám jako Rumun a jako socialista, že mohu jenom zopakovat naše plnou podporu pro ukrajinskou vládu a pro ukrajinský lid, který provádí velké reformy za válečných podmínek a to není snadné a mělo by se to opravdu ocenit. Hodně štěstí. Yeah. Uh, I have only one question. Uh, do... Já mám jenom jednu otázku. Podařilo se vaší vládě odzbrojit pravý sektor? Uh, thanks very much. Uh, very briefly. I... Děkuji a jen velice stručně. Myslím si, že je zřejmé, že Ukrajina čelí bezprecedentním výzvám a Rusko na ně tlačí na různých formách. Je tu zapotřebí provádět reformy a, a k tomu eh, může počítat i s podporou Evropské unie. Zazněly tu odkazy na makro, makroekonomickou podporu v té hodnotě 1,8 miliard eur. Myslím si, že EU, členské státy a také e, IMF se může zapojit do této podpory a navíc i Evropská komise poskytuje více než 200 milion eur e, ve formě grantu. To je takový rozpočtový způsob této technické podpory. Komise podporuje Ukrajině jednat s Ruskem o energetických dodávkách, aby zajistili dodávky alespoň na tuto zimu bez nějakých zásadních přerušení dodávek. Komise zapoje do těch trilaterálních eh, dohodách, dohod mezi v těch obchodních dohodách mezi Ukrajinou a Ruskem. No a pak také máte podporu i v těch strukturálních reformách. Je tu tedy vůle pomáhat. A myslím si, že pan Sarius Volsky má pravdu, co se týče harmonizace evropského aky, To je velice důležité, ale Technicky to může být rozsáhlé, ale je to to nejjednodušší, protože systematické změny, ty jsou nejzásadnější. Už to tu zaznělo, boj proti korupce, právní stát, reforma veřejné zprávy, reforma sou, soudnictví. Pokud státní orgány nebudou fungovat tak, jak je požadováno, a podle těch pravidel právního státu, tak eh, ani ty finanční prostředky nemohou pomoct. A to je oblast, kde ty technické druhy podpory z nejrůznějších eh, ředitelství eh, našich institucí se snaží nejvíce pomáhat poradenství, expertíza i v té rozpočtové, i ta rozpočtová podpora, to může být všechno poskytnuto jako pomoc, ale všechno bude záležet na opravdové politické vůli samotné Ukrajiny, aby provedla ty změny. Ukrajina má výtečnou legislativu, má dobrý právní základ v mnohých oblastech, takže nyní nastal čas, aby opravdu eh, zahájila cestu implementace této legislativy, ozdravila instituce a zavedla všechny ty nezbytné změny, které jsou zapotřebí. Děkuji. I'll try to answer on all, but... Já se pokusím odpovědět na všechny otázky. Některé združím dohromady, protože se eh, byly trochu společné. A jestli mohu, tak bych chtěla odpovědět nejprve panu Sarošovi Volskému, mému příteli. Já vím, že má velmi střícný vztah k Ukrajině. On zdůrazňoval potřebu provádět reformy. A proto bych vám chtěla poděkovat za vaše názory. Ty jsou někdy velmi přísné, ale myslím, že často říkáte Eh, věci správně. A když mluvíme o technické pomoci, o čemž tady mluvilo několik z vás, tak ta pomoc EU pokrývá několik oblastí. Jak už říká pan Baláš, Ukrajina už dostala několik eh, balíčků pomoci, a to jak finanční, tak i technické. Na tyto granty, které nám dává Evropská komise, se zaměřují na prioritní reformy Například eh, v tomto roce máme pět nebo šest eh, sektorových podporných programů, které mají pomoci státnímu rozpočtu, například investujeme eh, do infrastruktury, do veřejné zprávy nebo se formou veřejných služeb. Jsou to ty klíčové oblasti, které by měly nevratným způsobem změnit situace v těchto oblastech a za to jsme samozřejmě velmi vděční samozřejmě, že skromně této podpory máme i další finanční nástroje, které jsme dostali už v roce 2014. A my to velmi vážné, protože to bylo poprvé, kdy Evropská komise se rozhodla vytvořit zvláštní tým. Jsou to zvláštní poradci, odborníci, kteří přišli na naše ministerstva a snaží se nám radit s našimi každodenními problémy na základě našich žádostí a snaží se eh, nám radit s prováděním eh, procesu. Je, těžko se posuzuje, jak efektivní tato podpora je, ale já vás mohu ujistit o tom, že to nezáleží jenom na penězích, které máme k dispozici, ale samozřejmě také na kvalitě těch jednotlivých expertů. My eh, se této podpory eh, od komise velmi vážíme. Možná, že dosáhneme lepších výsledků v jedné oblasti a méně nebo horších v jiné. Je to otázka tempa reform které větší tam, kde ta, co technickou pomoc máme tady dnes s námi i náměstka ministra zemědělství. A mohu říci, že díky podpoře této oblasti se nám podpořilo připravit komplexní strategii reformy zemědělství To je součást procesu SPA. SPA. Tím, abychom usnadnili vstup našich eh, zemědělských produktů na evropský trh. A možná, že tedy to hodnocení efektivnosti by mělo být eh, oblast po oblasti. Asi na to teď eh, tady není čas, ale my si vážíme vašich zkušeností, vašich názoru. A hlavně si ceníme toho, že Evropská komise je schopna nás propojit s relevantními experty z eh, ministerstvech eh, členských států mm, hodně ve střední a východní Evropě, které procházely podobným procesem před několika lety a nacházeli se ve stejné fázi jako my nyní v tom procesu přibližování se Evropské unii. A kromě toho všeho dostáváme i další formy pomoci. Od prosince roku jsme obdrželi také obrovskou pomoc v oblasti civilní obrany. Můžeme si trochu změnit mandát té mise, abychom to mohli propojit eh, také s reformou právního státu, justice. A mohu říct, že máme velmi dobrou spolupráci této oblasti. Jde spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, s státními zástupci. A možná, že náš náměstek, který má na starosti eh, nebo náměstek ministra spravedlnosti by k tomu mohl něco dodat podrobněji. Jak říká pan Sáriuš Volský, tak eh, parlament před rokem doporučil zlepšení koordinačního mechanismu rámci vlády. Asi bych to neměla posuzovat já, vzhledem tomu, že eh, řídím toto, eh, tento orgán. Myslím, že je dobře, aby tento koordinační mechanismus byl co nejblíže premiérovi, abychom mohli eh, vstupovat do všech politických eh, otázek. Tento orgán tedy teď již byl vytvořen, samozřejmě je možné ho změnit a přeobsadit, tak abychom více zohlednili eh, požadované reformy a také podpis dohody o přidružení. V tomto okamžiku tento koordinační orgán máme já mám, nebo to koordinuji z 18 náměstky, jsou to všechno velmi inteligentní a schopní lidé, snažíme se společně měnit naši, náš systém vlády. Máme také relativně dobrou spolupráci s úřadem prezidenta. Máme také spolupráci s tím oddělením pro evropskou integraci v rámci úřadu prezidenta. Máme pravidelná zasedání Národní rady, kde jsou zástupci všech politických stran, které jsou zastoupeny v parlamentu, kde se pravidelně diskutuje o reformách, tomu předsedá prezident, takže minimálně jednou za měsíc eh, mohu podávat zprávu o tom, jak se provádí eh, dohoda o přidružení, takže je to pod neustálým dohledem, možná pod dohledem jak Vrchovné rady, tak prezidenta a také premiéra. A zatím ta spolupráce s prezidentskou administrací i s Vrchovnou radou probíhá dobře a daří se nám postupovat s prováděním dohody o přidružení. Máme ale několik problémů, jak tady říkali naše lotyští přátelé, s přijímáním zákonů v parlamentu. Abyste také eh, několikrát dnes řekli, že ty výsledky eh, jsou někdy smíšené, snažíme se provádět protikorupční reformy, deregulaci A v tom všem, eh, ve všech těch oblastech vláda předkládá řadu eh, legislativních návrhů a eh, Vrchovná rada je tím zahlcena a je potřeba to nějakým způsobem vyřešit, k tomu, že tady je legislativní postup, který předpokládá podrobnou debatu o každém z těch návrhů práce je tedy hodně, bude se muset nějakým způsobem upravit ten vztah mezi vládou a parlamentem, ale hovoříme teď o balíčku eh, návrhů zákonů, které souvisejí s dohodou přidružení. A minimálně se nám daří o tom eh, diskutovat. Například máme zvláštní výbor, podobně jako je v Evropském parlamentu, který eh, má na starosti evropskou integraci. A máme také jeden úřad, eh, vládní úřad eh, a společně tam probírají eh, všechny ty kroky, které potřeba podniknout, aby se naše legislativa přizpůsobila evropské. Několikrát tady byla zmínka o reformách například v oblasti boje proti korupci. Těžko říct, jak moc se to daří. Měli bychom krok za krokem provádět eh, všechna tato opatření. Jde tady o je samozřejmě deregulaci, privatizaci a další opatření. Někdo zmiňoval také malý pokrok eh, v podnikatelském prostředí a my máme Ministerstvo pro hospodářský rozvoj, Opravdu mě, pokud se pletu, eh, ale Ministerstvo pro hospodářský rozvoj je klíčové ministerstvo, které má na starosti investiční prostředí, a eh, hospodářské strukturální reformy a to v tomto roce navrhlo velké reformy v oblasti deregulace a zjednodušení eh, vydávání různých povolení, aby bylo co nejjednodušší založit podnik, nejenom pro Ukrajince, ale pro všechny, kteří chtějí působit na Ukrajině. Takže je to obrovský eh, náročný proces. Snažíme se deregulovat více než a zjednodušit více než 120 různých o, úředních eh, postupů. Samozřejmě to asi nebude hotové před za měsíc, ale začali jsme například využívat nové počítačové programy, snažíme se bojovat proti korupci, Ten tak provádíme změny na ministerstvu spravedlnosti, aby nedocházelo k přímým kontaktům mezi nevíme, lidmi, kteří žádají o nějaké povolení nebo oficiální dokumenty, ale aby to probíhalo elektronicky. A aby lidé nemuseli trávit několik hodin tím, že se snaží spojit s nějakým úředníkem na nějakém úřadu, aby jim vydal příslušné povolení. Takže to jsou všechno ty změny, které se snažíme provádět. The hugest, uh... Asi největší reforma, kterou teď provádíme, je ústavní reforma a decentralizace, to asi víte velmi dobře. Já vám mohu říct, že když hovoříme o decentralizaci, tak se snažíme skombinovat ty nejlepší zkušenosti členských eh, států, jména Polska a Francie. Já doufám, že víte, že tento týden by parlamentu měla proběhnout velká debata o této ústavní reformě a, a decentralizaci. Půjde o rozdělení pravomocí, my jsme už na začátku tohoto roku začali s procesem finanční decentralizace od 1. ledna tedy roku 2015. Už jsme převedli některé daňové pravomoce a finanční prostředky na místní eh, orgány. A výsledky za ten půl rok jsou takové, že místní samozprávy nebo místní orgány teď získaly o 40 více prostředků, než tomu bylo v roce 2014. We have a huge problem with the Máme také velký problém s hospodářskou reformou eh, nebo s reformou finančního sektoru. A už několikrát bylo řečeno, že nezákonná anexe Krymu a situace na východě Ukrajiny vedla k poklesu HDP. A my se teď snažíme stabilizovat hospodářskou situaci a finanční systém. Mohla bych eh, se zmínit o reformě soudnictví, boj proti korupci a to propojit také s reformou bankovnictví, stabilizaci ekonomiky. A pokud eh, byste chtěli znát nějaké ekonomické údaje, tak tady máme náměstka Ministerstva pro hospodářský rozvoj. A ty vám ty údaje sdělí. Co se týče projektu Minsk, nebo dohody z Minsku, my eh, velmi vítáme vaše podporu a zavedení sankcí. My vítáme podporu parlamentu. Snažíme se provádět dohodu s Dochází ale k porušování této dohody na ruskou stranu. A když se ptáte, co by ještě mohlo udělat mezinárodní společenství, tak by bylo dobře, kdyby zůstaly v platnosti ty stávající sankce, slouží k vyvíjení tlaku na eh, Rusko, nejenom v ekonomické oblasti, ale i politické. Několikrát eh, tady byla zmínka také o misi, kterou by vedla OSN na Ukrajině. My bychom to samozřejmě přivítali. Jak víte, v důsledku tohoto a v důsledku těch velkých ekonomických problémů. Řešíme eh, situace vysídlených osob. Počítáme, že teď se týká se milionu 300 tisíc, kteří jsou eh, v regionu Dětropetrovsku a Charkova snažíme se jim nabídnout eh, zaměstnání, je to velmi obtížné jim pomoci. Je to pracovní síla, která by měla být využita. A neměli bychom to řešit jenom prostřednictvím humanitární pomoci, ale měli bychom eh, řešit i sociální oblast. Možná jsem na něco zapomněla. A ještě ten pravý sektor. Možná, že by bylo lepší, abych předal slovo náměstkovi ministra vnitra, který je tady také přítomen, který by eh, vám na to mohl odpovědět. Uh, good afternoon. Yes. Uh, what have like... Dobrý den. Uh, se chtěl vyjádřit k té situaci, k té transkarpatské oblasti tu kontrole ministerstva vnitra a další orgány pro prosazování práva Ukrajiny. Nyní probíhá proces vyšetřování a zároveň také mediační proces s příslušnými strukturami. To znamená, účastní se na tom všechny ty složky v oblasti prosazování práva, to znamená, je to pod kontrolou ukrajinské moci. A pokud mi dovolíte, ještě bych předala slovo zástupci prezidentské administrativy ještě ohledně toho procesu privatizace, by na to mohl také zareagovat. Ano, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat za to, že se mohu vyjádřit k celé řadě položených otázek. V první řadě komunikace a spolupráce mezi prezidentem a ministerským kabinetem. My opravdu máme velice konstruktivní spolupráci, dobré vztahy, jsme v souladu, vše je v souladu s novou ústavou. Samozřejmě, že by tu mohly být nějaké změny nebo mohly by existovat určité rozdíly mezi tou bývalou zprávou a celou tou oblastí politiky pro evropskou integraci, co se týče toho rozsahu pravomocí, které má prezident nyní. Možná jsou tu určité nějaké domněnky nebo názory, že prezidentová administrativa nečiní dostatek pro to, aby byla podpořena evropská integrace. Nicméně my jsme spokojeni s tou prací úřadu vlády. Ano, samozřejmě ta nová jmenování k tomu dojde a bude to příležitost o tom pak pohovořit v Kijevě a pokusíme se najít nové způsoby, jak spolupracovat, aby tu mezi námi nepanovalo nějaké soupeření, ale spíše synergie, tedy mezi zprávou eh, v prezidentském úřadu a ostatními tedy úřady a vládními úřady. A ještě bych chtěl zodpovědět také tu otázku pravého sektoru chtěl bych k tomu říci, že my nebojujeme proti žádným organizacím, patriotickým organizacím Ukrajiny. Ani tak nečiní naši přátelé. Myslím si, že tady je hlavní otázkou to, jak vynaložit s nelegálními trestnými činnostmi, tedy eh, zda nějak jestli Individuální členové pravého sektoru nebo eh, někteří třeba policisté nebo celníci, kteří by mohli být podplaceni, skorumpováni v té zakarpatské oblasti. Tam opravdu probíhá ten proces boje proti korupci a my se snažíme učinit maximum, abychom vyřešili tuto situaci. Jednak ty eh, situace jednotlivců, ale boj proti korupci jako takový obecně. Myslím, že to není otázka toho odzbrojit pravý sektor nebo ne. Oni se odzbrojí tak nějak sami. A také brzy poté, co dojde k vyřešení konfliktu na Krymu. You know, it was mentioned today as... A ještě to zaznělo požadavek, abych zareagovala na otázky ohledně privatizace. Myslím, že to byl odkaz na projev premiéra před návštěvou ve Washingtonu. Otázka obchodních vztahů, ten komplexní program reform státních podniků, Vzhledem k tomu, že nyní tu máme více než tři tisíce takových podniků, takže nyní se nejedná jenom o zahájení otevřené transparentní privatizace, ale také o to nalézt způsob, jak aby to fungovalo, aby to byla řádná konkurence, aby vše fungovalo tak, jak má být a aby se celý privatizační proces uh, zahájil, otevřel a aby mohl zahrnovat také další mezinárodní aktéry, kteří by se ho mohli zúčastnit. A možná také některý z mých kolegů z ukrajinské delegace by k tomu ještě rád něco dodal, takže bych ráda předala slovo a náměstko ministra z oblasti obrany. Děkuji, já jsem rád, že se mohu opět setkat s našimi přáteli z Evropského parlamentu a rád bych tady zareagoval na některé ty otázky, které se týkají obrany a bezpečnosti. V první řadě obecně. Um, Mm, ta asociační agenda je naprosto zásadní pro novou vládu Ukrajiny. Tedy vše to, co je napojeno na přidružení, je důležité a představuje to celou řadu nejrůznějších aktivit. A na ministerstvu obrany se tím zabýváme každodenně a vysvětlím i následně jak. A pak otázka Krymu. Ministr Lavrov nedávno prohlásil, že eh, tady již není žádná otázka konfliktu na Krymu. Takže ani pro nás, ani pro vás již nehovoří o sankcích. Pokud tedy je Krym okupován, tak by sankce měly pokračovat a měly by být navýšeny, protože eh, je to, jak to správně zaznělo, součást ukrajinského území. Ještě ta umluva eh, z Minsku. Chtěl bych eh, ještě uvést to, že Eh, tady prezident Porošenko byl podpořen ukrajinským lidem, tady v tom není nic nového, protože to vlastně vedlo k míru milovnému vyřešení té krizové situace a v podstatě politické vyřešení. Nicméně, aby se dosáhlo toho požadování hodného výsledku, je třeba, aby to byla i politická vůle ze strany Moskvy, no a té se jaksi nedostává. A my každodenně vidíme a vnímáme, že nějakých 300 eh, kilometrů od eh, ukrajinských hranic není kontrolováno ukrajinskými složkami, tak nějak to kontrolují různé jiné složky a organizace. Oni i nadále tam eh, vysílají své složky a to dohodnutí o příměří prostě nefunguje. Nám se nepodařila ani výměna zajaců, v těch všech, jak je to obsaženo v Minské úmluvě, a to zase proto, že jak si ruská strana neplní své závazky. A ještě jednou bych se nyní chtěl vrátit k té otázce, co potřebujeme na Ukrajině. Potřebujeme zbraně. A my jsme žádali nejen zde Opakovaně jsme žádali i na bilaterální úrovni, i v rámci našich diskuzí s NATEM i s jinými instancemi EU. Ano, samozřejmě je to jasná záležitost. Možná tedy, že není správný čas dodávat nyní zbraně Ukrajině, nicméně Putin a ruská federace dodávají na ukrajinské území tanku, tanky a zbraně nadále. Oni se prostě nikoho neptají, prostě tak dělají, tak proč my bychom měli čekat, až něco nastane? Eh, co tedy se může stát ještě předtím, než Ukrajina dostane tuto pomoc ve formě zbraní takže prosím, nezapomínejte na to, že pro nás je to zase zásadní otázka. A pak ty reformy v oblasti obrany. Nám se podařilo připravit silné vojsko, které bude schopno čelit útokům. Máme nějakých 6 tisíc vycvičených připravených vojáků. a před nějakou dobou jsme jich měli před několika měsíci mnohem méně. Zase za to můžeme vděčit i této vaší podpoře a doufáme, že s ní můžeme počítat i v budoucnu. A snažíme se využít veškeré příležitosti, jako třeba ty školitele z Kanady, ze Spojených států, ze Švédska, kteří k nám dorazí v září, aby vycvičili naše vojáky podle norem eh, NATO do té doby se prostě snažíme eh, tak nějak eh, to vyřešit. To znamená reformy obrany, bezpečnostní reformy, abychom byli připraveni a plnili ty pravidla NATO a EU. No a výsledek pro, výsledkem pro Ukrajinu dosažení územní integrity. Ukrajina je okupována, stále ještě je to otázka této agrese. Pokud dokud ta situace nebude vyřešena, tak nebude ani mír a stabilita v Evropě. A prosím, na to nezapomínejte. Děkuji vám za pozornost. Uh, you still expected to share the meeting? I thought you had already taken over. Já jsem si myslela, že jste převzala předsednictví této schůze. Máme nějaké další dotazy? Nějaké další připomínky? Prosím. Děkuji, Almara, já se omlouvám, že jsem přišla pozdě. Měla jsem zprávu v jiném výboru. Jsem velice ráda, že tady máme ministry a náměstky ministrů. Někteří z nás, mnozí z nás jsme hodně podpořili snahu ukázat, že máme víc Evropy, že dochází k porušování mezinárodního práva a že sankce by měly zůstat a že Evropa by měla být jednotná dokud nebude provedena celá dohoda s Minsku, včetně Krymu, jak už bylo řečeno. Musíme odsoudit eh, humanitární situaci, která postihuje vaši zemi, ta čísla jsme slyšeli, setkali jsme se s příslušným komisařem Krisesem Kilandelisem, také když se vrátil podpořili jsme sledování humanitární pomoci ze strany EKA a snažili jsme se také zvýšit přítomnost a profil Evropské unie a Evropské služby pro vnější činnost na Ukrajině. Pokud je o dohodu o přidružení, tady chci poblahopřát vládě a parlamentu Ukrajiny k tomu, že skutečně prokazuje angažovanost v době, kdy je v zemi válečný stav, bol, Musíme to brát skutečně vážně a zejména tu otázku korupce, boje s korupcí. My jsme rozdělení, Evropa je rozdělená a snažíme se posílit opatření ve spolupráci s paní Mogheriniou, pokud je informace, fakta, na rozdíl od propagandy, chceme dát najevo, co se vlastně děje. A není to snadné. Já mám dvě otázky a omlouvám se, jestli se už na to někdo ptal. Týká se to energetické závislosti a dodávek plynu, protože se blíží zima, jak to vidíte. A také humanitární pomoci z té části země, která není přímo postižená konfliktem. Co by mohla Evropa ještě udělat a jak bychom to mohli udělat, aby to pomohlo eh, při provádění dohody o přidružení a aby to pomohlo při řešení té vlny eh, uprchlíků, která je skutečně na historické výši. Děkuji. Chairman, I have a good reason. Pane předsedo, já mám dobrý důvod vystoupit tady po druhé. Podle informací, které tady právě zazněly. Váleslanec Konstantin Jalisejev byl jmenován zástupcem prezidentské kanceláře. Měli bychom mu poblahopřát. Je to dobrý člověk na správném místě. Těším se na spolupráci s ním, ale samozřejmě doufáme, že budeme mít schopného a účinného velvyslance, který je schopen komunikace i tady. Potřebujeme přítele a partnera i v Bruselu. Tolik z mé strany, pane předsedo. Ano, máme nového partnera, což je prezidentská kancelář, jak už bylo řečeno. Chceme vybudovat novou a možná komplexnější spolupráci s panem Jelisejevem. On má obrovské zkušenosti, pracovní zkušenosti, evropskými institucemi, takže já doufám, že tento další člověk bude velice silným hlasem na Ukrajině, který se bude zabývat evropskými záležitostmi. Pokud vím, tak kolegové, kteří mají na starosti pracovní politiku a sociální otázky, jsou tady také. Mluvíte s problémy, o problémech s IDP, Zaznělo tady číslo 3000. Já myslím, že to není to konečné číslo, pokud mluvíme o lidech, kteří se přesunuli z regionu Doněcka a Lugan, Luganska. To jsou jenom lidé, kteří jsou registrovaní v našem systému. Lidí, lidé, kteří potřebují vládní podporu, pokud je tady nějakou sociální podporu, A zároveň Ministerstvo sociální politiky navrhlo velký program, jak už jsem říkala, měli bychom tak řešit pracovní nebo sociální problémy, které se dotýkají vysídlených osob. Souvisí to s tím, jak řešit situace lidí, kteří jsou pořád ještě v Deneru a Leneru, což jsou okupované území. Takže já asi předám slovo náměstku ministra, který má na starosti evropskou integraci a sociální politiku a práci. To je Sergij Ustymenko. Krátce, zbývá nám minuta a půl a pak musíme uzavřít zasedání. Prosím. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím být co nejstručnější, ale tato otázka je velice složitá, zvlášť teď na Ukrajině. Nicméně, pokud je o střednědobé priority naší země, je potřeba zabránit tomu, aby současná situace měla negativní dopad na trh práce. Na Ukrajině máme asi milion 360 tisíc vysídlených osob, které byly nuceny opustit svá území. Máme také tábory blízko té kontaktní linie. My jim pomáháme a snažíme se vylepšit jejich sociální ochranu. Poskytujeme především eh, pomoc těmto osobám. Už jsme vyčlenili 3,4 miliard ukrajinských korun nájemné a podobné věci. A chci také zmínit, že abychom systematicky řešili problémy silných osob, naše ministerstvo připravilo komplexní státní program pro integraci, sociální adaptaci, ochranu a reintegraci vysílených osob pro další léta Eh, neboli 2015 až 16. A ten plán se teď schvaluje v ústředních vládních orgánech. A mohu ještě přesně odpovědět na ty konkrétní otázky, ale především bych chtěla říct, pokud je o to, co očekáváme od EU, že Vzhledem k té situaci s vysídlenými osobami potřebujeme zacílené reformy trhu práce, potřebujeme odpovědějící mechanismus, musíme podpořit zaměstnanost pro obyvatelstvo na základě odpovídajících opatření pro vysídlené osoby. Snažíme se zavést ochranné mechanismy pro alternativní pracovní činnosti a humanitární pomoc, jako třeba voda a potraviny je potřeba, ale také žádáme o projekty, které by pomohly zvýšit vytváření pracovních míst pro vysídlené osoby na Ukrajině, protože pokud budeme mít vysídlence, kteří se nám akumulují, a dáme jim bydlení, tak bychom měli mít také pracovní místa, aby se znovu mohli začlenit do ukrajinské společnosti. Abych ušetřil čas, to je vše. Děkuji. Thank you. I'm deputy minister on the Euro integration. Děkuji, já jsem náměstkyně ministra pro zemědělskou politiku a podobně. My hodně intenzivně pracujeme s panem Balášem. A pokud je o opatření SPS, my jsme jedno z ministerstv, vedle dalších a také nezávislých združení. Když se ptáte, jakou pomoc můžete pod, poskytnout, potřebujeme aktualizaci legislativy. Musíme to předložit parlamentu. V posledních šesti měsících jsme společně s Evropskou komisí zpracovali strategii pro zemědělství. To se teď bude předkládat na národní úrovni a prezidentské zprávě a potom také ukrajinskému parlamentu. Takže potom eh, přistoupíme k fázi implementace a teď si velice ceníme také podpory Evropské komise. Naše hlavní priority, priority ministerstva, jsou podpora katastru a legislativy o půdě, o pozemcích a musíme také podpořit rozvoj venkova. Děkuji. Actually, the last sentence. A ještě jedna věta. Opravdu nejlepší odpověď na ruskou agresi jsou skutečně nezvratné reformy, které u nás provádíme za podpory EU. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Musíme skončit um, ehm, schůze. Já mám za chvilku uh, schůzku s rozpočtovou komisařkou pokud se nedohodneme, tak to můžeme tady stejně celé skončit. A za druhé, navrhuji našemu výboru, abychom uh, se také eh, i nadále setkávali s náměstky ministrů, protože kolikrát se od nich dozvíme víc než od ministrů samotných. Ještě jednou vám děkuji za vaše informace, také děkuji panu Balašovi za jeho účast a přeji vám eh, dobrou chuť. you. she, but she took over, even they take chairmanship of...